So, dear colleagues, good morning. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré ráno, dobré dopoledne. Zahájíme dnešní jednání výboru pro právní záležitosti. Nejprve schválíme návrh pořadu jednání. Chtěla bych vás informovat o některých změnách, které byly navrženy k návrhu pořadu jednání. Takže bod 12 bude odložen. Souhlasíte s tím? nejsou žádné námitky. To znamená, bod 12 bude odložen a návrh pořadu jednání je schválen v této podobě. Také bych vás chtěl informovat, že tato schůze je přenášená před webstream a že ty časové údaje jsou opravdu pouze orientační a mohou se změnit během jednání. Bod 3. Sdělení předsedy. Já bych vás rád informoval, o rozhodnutí koordinátorů z jejich eh, schůzky 20. listopadu. Takže bylo rozhodnuto za prvé, že bude pozván někdo z komise, aby, přednes, eh, aby představili své sdělení o zásadě subsidiarity a proporcionality. Má to být jedna ze schůzí ještě před eh, koncem tohoto legislativního období. Za druhé se koordinátoři rozhodli zaslat reakci Združení eh, bývalých poslanců, která se týká důchodového systému europoslanců a také tam bude odpověď na dopis, který se týká žádosti o zbavení imunity jednoho poslance. Dále se koordinátoři rozhodli o tom, jak se bude postupovat ohledně usnesení nebo eh, návrhu usnesení o UPCA. Koordinátoři se dále rozhodli, že stanoviska, která se týkají komplexní evropské průmyslové politiky v oblasti umělé inteligence a robotiky a stanovisko, které se týká pozměněného usnesení o ochraně osobních údajů v kontextu eh, voleb do Evropského parlamentu, který má být pro AFKO, budou ve formě dopisu. Dále se koordinátoři rozhodli svolat mimořádnou schůzi výboru, která se bude konat 10. prosince ve Štrasburku Další rozhodnutí koordinátorů. Pan Chrysogonos bude jmenován zpravodajem ohledně zprávy o e, zbavení pana Žána Marie Le Pena imunity. A dále e, písemným postupem, který byl dokončen 27. listopadu, se koordinátoři roz, rovněž rozhodli jmenovat pana Chrysogona zpravodajem pro věc se zbavení imunity e, paní Dominik Bild. Dnes ráno byla rovněž schůze koordinátorů. My jsme se rozhodli eh, jmenovat paní Beržeron zpravodajkou pro stanovisko na téma návrh dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Gruzií. A další bod. Eh, bylo jmenová, byly jmenováni stálí zpravodajové, právní zásada pan Lebreton, subsidiarita pan Žambacký, sporné záležitosti paní Ferrara, komitologie, pan Kavada a kodifikace a přepracovaná znění bude zpravodajem pan Chrysogonos. Dále ještě ty žádosti o zbavení imunity. Máme zde společnou zprávu Týká se to pana Fontulise, Synardinose, Pitedeose. To bude mít na starost pan Čambacký. A ještě uh, imunita pana Dormana, tím se bude zabývat paní Regner. Jak budeme pokračovat ve sladění složky IPRS. Koordinátoři se rozhodli zaslat dopis konferenci předsedů výborů. A to je zatím vše. A ještě se koordinátoři rozhodli zaslat dopis předsedovi výboru AFKO, kde bude stížnost na postup o nařízení o ochraně osobních údajů v kontextu voleb do Evropského parlamentu. Takže to jsou všechna sdělení, které jsem vám chtěla jako předseda říci. Bod čtyři. Posuzování dodržování zásady subsidiarity, k tomu nemáme nic, takže můžeme pokračovat bodem číslo 5. Budeme eh, projednávat návrh zprávy která se týká opatření Unie po jejím přistoupení k ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních. Zprávo má zpravodajka paní Rozier, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla zdůraznit, že tento návrh je rozdělen na dvě etapy. Je zde postup souhlasu pro přistoupení k ženevskému aktu a potom návrh na řízení, který můžeme jako parlament pozměnit. Já chci zdůraznit, že tento textový návrh ve mně vyvolává poměrně rozporné reakce. Pozitivně vnímám návrh komise, která je odrazem skutečného diplomatického úspěchu Unie, pokud jde o uznání, mezinárodní uznání našich zeměpisných označení diplomatická konference z roku 2015, eh, která posvětila ženevský akt a která umožní Evropské unii zapojit se, určitě je dobrou zprávou, protože v rámci mezinárodního obchodu bude možno chránit specifičnost eh, produkce našich producentů. A my v Evropě máme dlouhou tradici ochrany místního know-how, takže jsem upřímně ráda, že se můžeme díky této dohodě lépe rozvíjet v oblasti mezinárodního obchodu. Nicméně tento princip je sice tedy stanoven, ovšem tento návrh mě zaskočil v celé řadě věcí. Pokud jde o seznam zeměpisných označení, ten bude oznámen komisí poté, co Evropská unie přistoupí k tomuto aktu. Komise ve svém návrhu chce mít právo definovat, která evropská označení by měla být chráněna nebo ne. A já si myslím, že to není dobré řešení. Já si myslím, že bychom to měli nechat na lidech z terénu. Právě oni znají realitu své ekonomické činnosti, znají realitu trhu, mezinárodního odbytu, takže by měli být oni zdrojem iniciativy, pokud jde o žádost o uznání jejich zeměpisných označení. Členské státy by také měly sehrát svou roli protože dnes oni dohlížejí nad orgány, které přímo v terénu spravují zeměpisná označení a dohlížejí na ně. Takže uvidíte, že jsem pozměnila text v tomto smyslu, abych eh, dala více pravomocí aktérům v terénu. A druhý problematičtější bod podle mého názoru je ten, že jsem velmi, velmi zklamaná, protože zde není žádný mechanismus eh, ochrany zeměpisných označení nezemědělských produktů v Evropské unii. A my víme, že je to potřebné. Abych uvedla kontext, Ženevská dohoda umožňuje chránit nezemědělská zeměpisná označení. Tento akt nám tuto možnost nabízí, ale protože Evropská unie pořád ještě nemá legislativu v oblasti ochrany nezemědělských zeměpisných označení, ta komise navrhuje text, který nám de facto neumožňuje tuto mezinárodní ochranu. A to je podle mě zcela nepřijatelné. V roce 2013, a teď se vrátíme k té debatě, kterou jsme vedli už v této době, komise zadala studii velmi úplnou, která dospěla k závěru, že je nutno, aby Evropská unie přijala evropskou legislativu v oblasti ochrany nezemědělských eh, zeměpisných označení, že to bude přínosné pro všechny. V roce 2016 jsem předložila zprávu, která byla v našem výboru i na plenárním zasedání přijatá širokou většinou a která žádala komisi, aby stavila na základech této studie, na závěrech této studie, kterou sama zadala. A od roku 2016 se vůbec nic nestalo. Je to prostě totální nečinnost. Nic prostě ze strany komise, pokud jde o ochranu nezemě, ne, eh, zemědělských označení původu. A to je věc, kterou žádají zemědělci, také eh, místní aktéři, družení spotřebitelů a tak dále. A komise pořád nic nedělá. Tento akt bude mít problematický dopad protože předáváme kompetenci a to je potřebné, protože pro zemědělská zeměpisná označení má komise kompetenci, pokud je o ochranu, ale u těch nezemědělských, a vzhledem k tomu, že Evropská unie neudělala vůbec nic a nepřevzala kompetenci, pokud jde o tuto ochranu, tak členské státy mohou poskytovat tuto ochranu těch nezemědělských zeměpisných označení. Ale pokud Evropská unie přistoupí k ženevskému aktu, tak schopnost členských států na mezinárodním poli chránit nezeměpisná, tedy nezemědělská zeměpisná označení bude tímto způsobem zrušena. Takže to je problematická situace, která je podle mě velmi komplikovaná, může být řešena pouze jedním způsobem. Komise musí rychle předložit horizontální text, aby se chránila nezemědělská zeměpisná označení a tím pádem se mohlo přistoupit plně eh, k ženevskému aktu. Takže toto je smysl mých pozměňovacích návrhů. My žádáme nějaké záruky od komise. Nemůžeme nechat proplynout tento akt, aniž by se komise jasně postavila k nezemědělským zeměpisným označením. Myslím si, že je to absolutní podmínka k tomu, aby parlament dal svůj souhlas s přistoupením k ženevskému aktu. Velmi se těším na diskuzi s kolegy, doufám, že dosáhneme stejného konsensu jako v roce 2016, když se jednalo o ochraně nezemědělských zeměpisných označení. Děkuji. Děkuji. Pan Kavada. Ano, velmi stručně, děkuji, pane předsedo. Chci říci, že plně podporuji stanovisko naší zpravodajky paní Rozier a je opravdu znepokojivé, že komise neposkytuje horizontální ochranu. Ta práce nebyla udělána až do konce a je opravdu na čase, aby to komise velmi rychle napravila. Děkuji. If there is no other request Že pokud už se někdo další nehlásí, tak se chci zeptat eh, komise. Chcete se k tomu vyslovit? Prosím, stručně. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já jsem Plank z generálního ředitelství pro zemědělství. Už více než 20 let eh, má Evropská unie velice úspěšnou politiku ochrany zeměpisných označení, buď na mezinárodním trhu, tak i s obchodováním se třetími zeměmi. Tato politika přináší jasná, jasné profity všem operátorům mají také dobrá i pro pracovní místa a růst. Dali jsme do toho hodně úsilí, aby se také revidovala Lisabonská dohoda a Evropská unie nyní může začít provádět své politické koncepce a může také přistoupit k ženevskému aktu. V členských státech je důležitý rychlý pokrok, aby zůstal zachován funkční jednotný trh v Evropské unii a také, abychom i mohli pokračovat s tou naší agendou eh, o zeměpisném označení na globální úrovni. Tento přístup nebo tato koncepce by neměla být kontroverzní, protože všechny Evropské unie z toho budou mít prospěch s obchodováním se třetími zeměmi, ale nebudou mít vlastně žádné další náklady nebo administrativní břemeno. Je to naprosto nekontroverzní, protože členské státy v tom navíc eh, souhlasí s tím, že ženevský akt má tedy výlučné pravomoci. Nechceme ještě předjímat eh, pravomoci Evropské komise, protože ten legislativní proces ještě probíhá, ale dovolte mi pár komentářů k těmto navrhovaným pozměňovacím návrhům. Nejprve bych chtěla říci, že to vypadá, že mezi třemi orgány existuje konsensus, to znamená mezi Evropským parlamentem, radou a komisí na cílech, že tedy cílem eh, má být rychlé a hladké přistoupení Evropské unie k ženevskému aktu. Toto je důležitější Eh, nebo toto je opravdu velice důležité, protože zároveň to přispěje k života schopnosti eh, Lisabonské unie. A eh, je to navíc i důležité i pro to, aby tedy to bylo respektováno pro VTO, kde jsou důležití partneři jako USA. Abychom toho cíle dosáhli eh, v dostatečném eh, časové lhůtě, to znamená ideálně eh, v tomto roce nebo ještě předtím, než bude další schromáždění organizace WIPO, ale zároveň stejně nesmíme ztratit ze zřetele politický a legální kontext. Já bych chtěl vyjádřit určité výhrady, určité rezervy, které se týkají některých pozměňovacích návrhů zpravodajky, protože mm, ne, nezlepšují tu právní úpravu, ale spíše navíc mohou ohrozit eh, to, že ta legislativa bude nakonec přijata. Já se teď vyjádřím trošku podrobněji. Týká se to pozměňovacího návrhu 2 a mm, bodu odůvodnění 4. Zde dále eh, pozměňovací návrh 3, tam se říká, že eh, ten, jedno, ten samotný producent má mít své slovo pouze ve výjimečných případech Dále mm, bod podvodní, který se týká 8a, se říká, že komise nemá dávat možnosti členským státům, eh, aby tam vlastně se to týkalo zeměpisných označení, která se týkají horizontálního označení. Myslíme si, že toto je opravdu kontroverzní. Dále pozměňovací návrh 9, týká se to 11b bodu odvodnění. Já mohu zpravodajku i komisi, i celý výbor ujistit, že chápeme motivy tohoto eh, bodu odůvodnění. Chtěl bych říci, že to ale není úplně dobré eh, umístění pro tento názor Evropského parlamentu. Pokud Evropská unie má přistoupit úspěšně k ženevskému aktu, tak legislativní akt by neměl být komplikován eh, dalšími nezemědělskými ehm, produkty, protože to je vlastně jiné téma. Eh, my jsme ten návrh velice pečlivě připravili v, tom, v této věci a nechceme nějak eh, jaksi eh, výjímat možnost, že pak bude ještě další legislativa, která se bude týkat nezemědělských produktů. Ale já bych chtěla opravdu ještě zopakovat, že toto je pro nás nejproblematičtější věc. Tento pozměňovací návrh by mohl zpomalit eh, to, zda Evropská unie přistoupí k ženevskému aktu. Dále pozměňovací návrh 10. Já bych se zde možná jenom zeptal zpravodajky, zda by mohla potvrdit, že opravdu ty podmínky tam jsou kumulativní, to znamená, musí tam být všechny zeměpisná označení, která nyní požívají ochranu v Evropské unii a které jsou zaregistrované v mezinárodním rejstříku eh, všech zemí, které jsou v té Lisabonské unii. Eh, pokud je to tak, tak by s tím nebyl žádný problém. Dále pozměňovací návrh 12, eh, článek 2, odstavec 3 já se omlouvám, pane um, řediteli, ale mohl byste to trošku zrychlit? Dobře, tak já už to tak shrnu. Takže nejproblematičtější je to, že se zamě- chcete zaměřit také na ta zeměpisná označení nezemědělských produktů. Také je tam pozměňovací návrh 8, který rovněž uh, Eh, hovoří určité systematické věci, jedná se o práva komisy na legislativní iniciativu. No a nakonec bych chtěla ještě říci, že samozřejmě my jsme vám k dispozici, vám jako Evropskému parlamentu pro další dialog, pro další plodnou eh, spolupráci. Cílem je, abychom dosáhli úspěšného dokončení legislativního postupu a aby nakonec to tedy bylo završeno tím, že Evropská unie přistoupí k ženevskému aktu, což bude ku prospěchu všech zúčastněných stran. Děkuji, paní Rozie. Já chci jen navázat na to. Vypadá to, že lidem je líto, jak to nakonec vypadá. Komise eh, říká, že by ráda dosáhla tohoto výsledku, ovšem nic pro to nedělá, takže si myslím, že třeba začínat co nejrychleji, aby se rozptýlily všechny ty námitky. Anyway, the... Ano, děkuji. Pozměňovací návrhy můžete předkládat do 12. prosince dopoledne. Eh, respektive, pardon, mluvá se, mluvá se pan předseda do 17. prosince do 12 hodin v poledne. Tak tento bod je ukončen a máme ještě další bod. Ještě předtím, než přistoupíme k hlasování, je to bod číslo 6 má, čeká nás výměna názoru o <clears throat> komplexní evropské průmyslové politice v oblasti umělé inteligence a robotiky. Slovo má paní Delvo. Děkuji, budu velice stručná. Koordinátoři rozhodli, že naše stanovisko k této zprávě, eh, která je v působnosti ITRE, eh, bude vydáno v podobě dopisu. Ten text byl dopracován včera večer pozdě večer a my tam připomínáme usnesení, které jsme přijali o umělé inteligenci a robotice a jejím uplatňování v únoru 2017 a vítáme iniciativy, které komise konečně učinila, ovšem litujeme toho, že k tomu došlo tak pozdě. A Ehm, tady je eh, tady třeba vytvořit alianci v oblasti umělé inteligence. Skupina expertů přeskoumala zodpovědnost. A eh, je tady skupina na vysoké úrovni, která se zabývá etickými eh, principy. Je tady ehm, platforma pro spolupráci a my nyní eh, čekáme na eh, závěry, které by pan Ancip měl předložit v prosinci, zatím ještě tady není pozdě, a také etickou chartu, která by měla být navršena koncem roku 2018. Takže uvidíme, jestli k tomu dojde, nebo jak to bude vypadat. A chtěli bychom ještě připomenout jeden aspekt, kterému jsme se příliš nevěnovali ve zprávě, a to je význam standardizace, protože eh, organizace ISO vytváří výbory, které se zabývají eh, standardy pro umělou inteligenci a my vyzýváme Evropskou unii, aby se skoordinovala a hovořila jednotným hlasem, eh, tak abychom hájili naše hodnoty a principy na světové úrovni v těchto standardizačních útvarech. A dále také připomínáme fitness check k duševnímu vlastnictví, patentům a tak dále. Komise to také přislíbila a já si myslím, že je důležité, abychom připomínali, že mm, vývoj zde kráčí velmi rychle a je potřeba, aby mychom, my, abych, abychom to následovali. Eh, musíme eh, vytvářet pravidla, která mají být v této problematické oblasti uplatňována. Samozřejmě k tomu můžete různé věci doplnit nebo se k tomu vyjadřovat, ale závěrečná hluta je bohužel zítra večer. Takže pokud si to budete přát, budete se muset pospíšit. Je to zpráva z vlastní iniciativy, má svůj význam, ale samozřejmě nedělám si příliš velké iluze o tom, jaké to bude mít dopady. Děkuji. Chce se k tomu vyjádřit komise? Děkuji. Velmi vítáme vaše stanovisko a jen velmi stručně bych se vyjádřila k koordinovanému plánu, který bude schválen zítra. A pokud jde o ty etické pokyny, budou online ke konzultaci um, od, do 18. prosince. Děkuji. A tím pádem můžeme dokončit tento bod. Yes, and we can, we can... A můžeme přistoupit k hlasování. Nevím, zda vaše hlasovací seznamy jsou tak tlusté jako moje, ale jak je vidět, tak Santa Claus nám tady zanechal své dárky. Pane Andersone, chtěl jste se přihlásit o slovo? electronically? Everything. Everything? Yes. <laughs> No, I mean all the final votes. Yes. yes. Okay, dear colleagues. Kolegové, jste připraveni k hlasování? Vložili jste do zařízení své hlasovací karty? Okay, so we vote on the... Budeme tedy hlasovat o zprávě Axela Fosse, transparentnost a udržitelnost. Budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Schváleno. Blahopřeji panu Fosovi. není zpráva paní Bergeron. Ochrana osobních údajů. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. Paní Bergeron? Eh, já vím, že je obvyklé, když je zpráva odmítána, aby, mé jméno, aby to jméno bylo uh, vymazáno, ale já si přeji, aby mé jméno tam zůstalo, abych vyjádřila svou nespokojenost v této věci. Děkuji. Děkuji. Ehm, nyní tady máme přeshraniční přeměny fůze či rozdělení. Kompromis jedna, kdo je pro? Je to jmenovité hlasování, omlouvám se, budeme hlasovat elektronicky. Schváleno. Pozměňovací návrh 252, kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Zamítnuto. 246 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 247, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasování u konce, bylo to schváleno. Mm, přikročíme ke kompromisu 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 jmenovitým hlasováním. Schváleno. Kompromis 13, kompromis 12 nemáme, takže kompromis 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 e, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 22, kdo je pro, chyba. Ehm, pozměňovací návrh 130 pro, proti, zdrželi se schváleno. 130 ehm, ověříme. schváleno jednou většinou. Kompromis 22. Eh, Ještě paní Regner. Já si myslím, že jste zapomněl hlasovat o pozměňovacím návrhu 466 eh, Pascala Durána. Eh, bylo to před kompromisem 13 a já si myslím, že je tam pozměňovací návrh, který jste vypustil. Před kompromisem 13. 496. Ano, máte pravdu. Omlouvám se. 86.1.3, pozměňovací návrh 496. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Bylo to schváleno. Vracíme se tedy ke kompromisu 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 6, 2, 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno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 schváleno. Kompromis 28, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Je 649 pro, proti. Eh, raději ověříme. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis 37 pro, proti, drželi se, schváleno. Kompromis 38, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 39 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 40, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 42 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 43 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 44. Článek 160i, kompromis 44 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 45, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 49. Kompromis 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 787 pro, proti, e, tento také ověříme. Schváleno. Kompromis 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 59 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 60, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 61 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 134 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 135 pro, Nikdo nechtěl zkontrolovat, takže 135 pro proti. 135 zkontrolujeme. schváleno. Ekon 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Zpravodaj 1, ne, to padá. 136 pro, proti, ověříme. Odmítnu to, zamítnu to. 137 pro. Proti. Zdrželi se. Řekl bych, že to bylo schváleno. Ekon 2 pro. Proti. Zdrželi se. Rád bych ověřil. Vypadá to, že schváleno, ale ověříme. Bylo to schváleno. 138 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se, ověříme 3. To bylo schváleno. 139 pro. Proti. Drželi se schváleno. 4 pro. pro zdrželi proti. Zdrželi se. Ověříme čtyřku. Raději bych tedy abyste zvedali ruce lépe, bylo to schváleno. 140 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 140. Bylo to schváleno. Pět pro, proti, zdrželi se. Rád bych ověřil. Bylo to schváleno. 142 pro, proti, Ještě jednou znova od začátku musím vidět vaše ruce. 142, kde je pro? Proti? Drželi se? Řekl bych, že to bylo zamítnuto. Ano. Schváleno. 143 pro, proti, drželi se, schváleno. 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 144 padá. Ekon 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 147 pro, proti, ověříme 147. Zamítnut. 146 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 148 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 149 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 150 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 151 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 7 pro, proti, ověříme 7. Zamítnuto. 3 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověřujeme trojku, která byla zamítnuta. Čtyři pro, proti, zdrželi se, schváleno. 153 a 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 a 5 pro, proti. Chcete ověřit? Dobře, 153 a 152 ověříme. Zamítnuto. Není 154 a 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 4. Kdo je pro? Ověříme 4. Schváleno. Pět pro. Proti. Zamítnuto. Pět ověříme. Pět. Pět bylo zamítnuto. 155 až 156 unblock, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno, kompromis 62. Eh, padá, takže jdeme k 162. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, musíme to ověřit. Zamítnuto. 163 pro. Proti. Drželi se. Schváleno. 8 pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Ověříme 8. Eh, omlouvám se, dopustil jsem se chyby, schváleno. 164 eh, pro, proti, eh, zdrželi se, schváleno, řekl bych, že schváleno. Chcete ověřit 164? Dobře. Zamítnuto. některé kompromisy teď eh, Recycle 12A. Takže 12. bod 12a, Ample 10. Recital 12a, Ample 10, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 11. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Ample 12. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 13. Pro? Proti? Drželi se? Přijato. Teď bod odvodně 13, 182. Respektive bod odvodnění 16, 182. Kdo je pro? Takže recital 16, 182. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to, prosím. Zamítnuto. 183, kdo je pro? Proti? Drželi se? Hm. <clears throat> 184, kdo je pro? <clears throat> Proti? Drželi se? Můžu to ověřit? Zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? <clears throat> Přijato. Teď 19a, nový bod odůvodnění, pozměňovací návrh 16, zpravodaj. Kdo je pro, proti? <clears throat> Drželi se? Musíme to ověřit. Nejsem si jistý, jestli všichni víte, kde přesně jsme. Schváleno. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Děkuji. Kompromis 74, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis, ten byl schválen. Sta devadesát osm, pan Karim, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 199, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 77, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. <clears throat> Jo, děkuji. Ekon 26, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ekon 26 to byl. Ekon 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Ekon 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 208 a 23 hlasujeme v bloku, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 209, kdo je pro, kdo je proti. Můžeme to prosím ověřit. Zamítnuto. 210. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 30. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 91. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 92. Kdo je pro? Nebo ne? Ne, ne, ne. Omlouvám se, říká pan předseda. Takže eh, bylo to odvodnění 41, 216. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Myslím si, že to je zamítnuto, ale ověřme to, prosím. 216. Hmm, bylo to zamítnuto. Ample 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijel to. Dvěstě. Nebo... Tak ještě kompromis 97. Kdo je pro, proti? Drželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 230. 230. Kdo je pro? Máte to všichni? Týká se to bodu odůvodnění 48, 230, je to strana 74 dole. Takže týká se to bodu odvodnění 48, je to pozměňovací návrh číslo 230. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 231. Kdo je pro? Proti? Držel se někdo zamítnuto? Pekon 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 107. Týká se to bodu odvodění 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 240. Kdo je pro? Kdo je proti? Můžeme to prosím ověřit, 240. Je to zamítnuto. 241. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 242. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Musíme to ověřit, omlouvám se. Zamítnou to. 243. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 244, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 37 pro, proti, zdrželi se. Ověřme to, prosím. Zamítnuto. 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď budeme hlasovat o celé zprávě elektronicky. A je to schváleno. A ještě budeme hlasovat o rozhodnutí zahájit jednání. Musíme mít minimálně 13 členů. Ještě potřebujeme tři členy, tři poslance, aby odhlasovali. Končím hlasování a je to přijato. Gratulujeme paní Regner. Prosím? Ano, děkuji. Já jenom bych stručně chtěla říci, vidíte, že zde bylo tolik kompromisů, bylo to opravdu mnoho práce, takže já bych chtěla vyjádřit obrovské poděkování všem stínovým zpravodajům, kteří opravdu pracovali ze všech sil a také děkuji i všem dalším. Chtěla bych říci, že vlastně také radě vysíláme signál, že jsme schopni pracovat eh, efektivně, rychle a že jsme připraveni na ta jednání. Děkuji. Nyní nás čeká další hlasování. Spravodajem je pan Geoffrey Didier. Didier. A tématem je Hromadné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. Uh, takže začínáme kompromisem jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď máme ústní pozměňovací návrh, je to tak? Kdo je pro? Bez mikrofonu, bohužel.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 Já se omlouvám, říká pan předseda, ale zapomněl jsem, že GUE ještě žádali jmenovité hlasování u všech kompromisů. Platí ještě tento váš požadavek? Ano. Omlouvám se, takže je to moje pochybení. Budeme muset začít úplně od začátku. Takže kompromis jedna. Zahajuji hlasování. Ano, jasně přijato. Kompromis 7, zahaj, pardon, kompromis 2, zahajuji hlasování. Schváleno. Kompromis 3, zahajuji hlasování. Přijato. Imko 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověřu, ověříme to, prosím, abych si byl jistý. Toto bylo zamítnuto. Imko 26, kdo je pro, proti, Drželi se. To bude asi stejné, ale ještě to věříme. Schváleno. Kompromis 4. Hlasujeme elektronicky, prosím. Přijato. Kompromis 5. Kompromis 5. Eh, hlasujeme elektronicky na straně 15. Přijato. Nyní 332. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Přijato. Kompromis 6. Hlasujeme elektronicky. Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Přijato. 479. Pozměňovací návrh 479. Kdo je pro, kdo je proti? To musíme ověřit. Přijato. Kompromis 7a elektronicky. Přijato. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Přijato. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Přijato. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Přijato. Jemko 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 455, kdo je pro, proti. 455 musíme ověřit. 455 na straně 36. Přijato. Imko 55, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se někdo? Přijato. 456 pro, proti, držel se zamítnuto. 457, kdo je pro, proti, drželi se, musíme to ověřit. Zamítnuto. 458, kdo je pro, proti, Zamítnuto. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 467, pozměňovací návrh. 467, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se někdo? to? 468. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 469. Kdo je pro? Kdo je proti? Já bych to rád ještě ověřil. Ověřujeme elektronicky pozměňovací návrh 469 a tento návrh je zamítnutý. 470, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 471, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro? Eh, omlouvám se, musíme hlasovat elektronicky. Přijato. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Přijato. 488. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 41, budeme hlasovat elektronicky, prosím. Přijato. 495, kdo je pro? Proti? Drželi se? Můžeme to opět ověřit, prosím. Přijato. 497. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Dobře, takže teď jsme u čísla 536. Eh, příloha 1. Kdo je pro? Kdo je proti? No, musíme to ověřit. Přijatou. Mko 67 a 538. Hlasujeme v bloku, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. devět A IMKO 84, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Imko 64, kdo je pro? Proti? Drželi se? Ověřme to, prosím. Zamítnu to. Pětset čtyřicet jedna a MK sedmdesát sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, musím to ověřit, protože to je velice vyrovnané. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. to. a IMKO 68. Kdo je pro? Kdo je proti? No, to je stejný případ, takže opět je to zamítnuto, ale ověříme to ještě. Můžeme ukončit hlasování. tři a MK83. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Já si myslím, že to je stejné, ale chcete to ověřit? Dobře, ověříme to. Zamítnu to. Jumko 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Vy jste pro nebo proti? Já se omlouvám, ale nevidím dobře, kdo má všechno zvednuté ruce. Takže toto je schváleno, nebo no raději to ještě ověříme. Ještě chybí jeden poslanec. Zamítnuto. to. 544 a 78, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 554 a 545, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 547 a 620, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 548 a IMKO 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 549 a IMKO 82. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 550 a IMKO 72. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Ověřujeme 550 a IMCO 72. Dobře, přijato. Pětset padesát jedna. Kdo je pro? Proti? Musím to ověřit. Tak ještě jeden poslanec by měl zahlasovat, odhlasovat. Končím hlasování. Přijato. 586, kdo je pro? No. 552. Ale IMKO 73, kdo je pro? Proti? Ověříme to, prosím. Zamítnuto. to. 553 a 584, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. 555 až po IMCO 75, kdo je pro, proti, drželi se zamítnut, nebo pardon, tady ověříme to, ověříme tyto tři. Takže je to 555, Vidíte, je to zase to samé. Chcete hlasovat o těch dalších rovnou elektronicky? Tak dobře, budeme hlasovat elektronicky. 557 a ty další. Zamítnuto. Takže budeme elektronicky postupovat. 558 a 76 a hlasujeme elektronicky na vaše přání. OK. This... Je to zamítnuto. Pětset padesát devět a pětset devadesát dva, kde pro? kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Chcete elektronicky dobře, hlasujeme elektronicky. Zamítnuto. 561 zahajuje hlasování.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

zamítnuto. 581. Ještě jeden? Ne? Dobře, končím hlasování. Přijato. 582. Zamítnuto 583. Zamítnuto 585. Zamítnuto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

Nechcete udělat hlasování on block? Bude to přijato, ano. Já jsem zapomněl zmáčknout tlačítko. Odpadá? Neodpadá. 600.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 zamítnuto. Šestce devět. Zamítnuto. Šestset jedenáct. Zamítnuto.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

zamítnuto. Můžeme zase hlasovat zvednutím ruky. Skvěle. 42, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 44, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 43, kdo je pro? Proti? tak tohle ověřím. Bylo to zamítnuto. 45, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme 45. -ku. To nám tedy dlouho nevydrželo. Je to přijato, skvěle. Takže 47, kde pro? Proti? Já to musím ověřit. Už jsem tak smaten. Zamítnuto. 48, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Tak teď to bylo jasné. No ale pokud chcete, tak to ověříme. Ověříme 48. Ano. Ještě jeden. To bylo zamítnuto. Elektronický kompromis. Přijato. 53, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já bych řekl, že je to zamítnuto, ale vy to určitě budete chtít ověřit, takže to ověříme. Zamítnuto. 54, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 56, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 18 elektronicky. Přijato. 61, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Šedesát dva, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 64, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Kompromis 19 elektronicky. Přijato. Takže kompromis 20 elektronicky. Přijato. 69, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme. 69 až po IMKO 3. Je to zamítnuto, jako vždy. 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 74, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 70, kdo je, 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 76, kdo je pro, kdo je proti. Můžu ověřit 76, prosím. 76 zamítnuto, 77 kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 78, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 79, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Ověříme 79. Přijato. IMKO 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis 22 elektronicky. Přijato. Takže pozměňovací návrh 88, kdo je pro, kdo je proti kdo se zdržel? Zamítnuto. 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnuto. 93, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Imko 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Imko 7 pro, proti, zdrželi se, musím to ověřit, Imko 7. Je to zamítnuto. 94. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 95. Kdo je pro? Kdo je proti? Nevím, ověříme. 95 ověřujeme, 95 a bylo to zamítnuto. 96, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 97, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, IMKO 6, IMKO 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 98, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 99, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 100, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 101, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 102, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme 103. Přijato. 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Imko 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme Imko 9. Zamítnuto. 107 a tran 3, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Řekl bych, ale uvěřím to. Ano, přijato. 108, kde pro, Kde proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Sto devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 23 elektronicky. Přijato. Kompromis 24 elektronicky. Přijato. Kompromis 25 elektronicky. Přijato. Kompromis 26 elektronicky. Přijato. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Imko 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 136. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel. Zamítnuto 137, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 138, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 139, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 140, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto tran 7, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 27 elektronicky. Přijato. Kompromis 29 elektronicky. Přijato. 147. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 148. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Imko 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 30 elektronicky. Přijato. 153, kdo je pro, kdo je proti. Můžu ověřit 153. Myslím, že je to zamítnuto. Je Zamítnuto. 154. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 155. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 156 a IMKO 16. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato.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 Kompromis 35 elektronicky. Přijato. 168, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis 36 elektronicky. Přijato. 171. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. IMKO 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 30. Elek- 38 elektronicky. Ještě jeden. V pořádku. Přijato. Sto sedmdesát sedm pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 178 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 179, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 180, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 181, kdo je pro, kdo je proti. Můžu ověřit 181, prosím. Zamítnuto. 182, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, kompromis 40 elektronicky. Přijato 186, kdo je pro, kdo je proti, ověřím 186. Přijato. 189. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 190. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 191. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 192. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 194. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 195. Kdo je pro? Kdo je proti? Můžu ověřit 195, prosím. 195. A to bylo zamítnuto. 196, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 197, kdo je pro, kdo je proti. To musíme věřit. 197. Zamítnuto. 199. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? Zpráva jako celek elektronicky. Přijato. A teď rozhodnutí o zahájení jednání. Ale zpravodaj chce ještě něco říci. Já chci především poděkovat svým stínovým zpravodajům, kteří byli otevřeni dialogu, pracovali jsme v konstruktivním klimatu. A chci také poděkovat Tatiana Kudria, mojí spolupracovnici, která se do toho hodně zapojila. Děkuji také sekretariátu Jury. Myslím si, že teď jsme překročili první rozhodující etapu v zájmu lepší ochrany spotřebitelů. Pokud jde o mandát, tak vím, že rada a příští rumunské předsednictví nebude připraveno dříve než v květnu. Takže já bych eh, teď neuzavíral mandát, eh, abychom eh, zaujali stabilizované, konsolidované stanovisko v parlamentu ještě před hlasováním v evropských volbách. Proto bych vyzýval k tomu, abychom dnes nehlasovali o mandátu. nous permettra d'adopter. To by nám umožnilo v prvním čtení přijmout text před evropskými volbami, ale také by to umožnilo parlamentu zachovat si konsolidované stanovisko. Vzhledem k tomu, že rada stejně není připravena. Mrs. Rozier. Paní Rozier? Já bych chtěla, aby bylo jasné, co děláme. Odložíme hlasování o mandátu, prostě nebudeme o tom dneska hlasovat, anebo požádáme o souhlas s hlasováním v první, s přijetím první čtení. Ano, půjdeme na plenární zasedání do prvního čtení, ale dnes nebudeme hlasovat o mandátu, nezahájíme třístranná jednání, protože rada stejně nebude připravena před evropskými volbami. Tak parlament bude moci mít upevněnou, stabilizovanou pozici do konce mandátu. Paní Delvo? Já si myslím, že jsme měli velký problém eh, najít kompromis. Máme text, který teď byl přijat na výboru a já tedy nejsem proto, abychom teď hlasovali na plenárním zasedání, ale abychom si ten text nechali, abychom mohli zahájit jednání s komisí. Promiňte, s radou. Takže bych chtěla hlasovat o mandátu. Musíte pochopit, že riziko je, že do konce mandátu nebudeme mít eh, text. Takže já nechci ohrozit eh, možnost, abychom my jako Evropský parlament mohli lépe chránit spotřebitele. Proto si myslím, že to, kdybychom dnes neodhlasovali mandát, eh, by nám umožnilo uchovat kontrolu tady v parlamentu, protože pokud dnes dáme mandát k zahájení třístranných jednání a rumunské předsednictví na tom nechce pracovat do konce mandátu, tak to nás staví do zranitelné pozice. Já chci také říci, že slyšíme velmi eh, rozporuplné věci a já nechci vyslat signál směrem k radě, že parlament nechce zahájit jednání. Já si myslím, že by bylo užitečné zachovat tlak na radu, abychom řekli, podívejte se, my jsme připraveni zahájit jednání a pokud za dva, tři měsíce uvidíme, že se nám to nedaří, tak pořád budeme mít čas jít s tím na plenárku. Proto říkám, vyšleme signál, my chceme vyslat signál k evropským spotřebitelům, že chceme co nejrychleji zlepšit jejich ochranu, dát jim další prostředek, jak se chránit a nechci, aby to bylo teď interpretováno jako tak, že no tak rada stejně se nepohne, takže my nic dělat nemusíme. Takže právě proto bych chtěla zachovat ten tlak a ponechat si možnost za dva, tři měsíce eventuálně jít na plenární zasedání. Takže já mohu potvrdit, že předsednictví mi včera řeklo, že nebudou připraveni do května. To mohu potvrdit. A z procedurálního hlediska si myslím, že teď musíme mít procedurální hlasování o tom, zda budeme hlasovat o mandátu nebo ne. Paní Rozie. Já jsem chtěla jen navázat na to, co říkala Mady. Mně připadá opravdu šokující, že parlament, který je spolu zákonodárce, stejně jako rada, přijímá svá rozhodnutí na základě nějakých uh, pověstí nebo něčeho, co prý řeklo příští předsednictví. My jsme spoluzákonodárci, my máme text, takže se musíme postavit čelem k jednáním, abychom splnili svou institucionální roli. Pokud eh, se to nepodaří, tak můžeme říci, že rada nebyla připravena a pak budeme podnikat jiné kroky, ale nemyslím si, že bychom se měli přizpůsobovat tomu, co prý říká rada. Ano, ale máme návrh nehlasovat o rozhodnutí. Takže teď budeme mít procedurální hlasování o tom, zda budeme hlasovat o mandátu. Rozumí tomu všichni? Takže zda budeme hlasovat. To je otázka. Budeme hlasovat. Ano? Všichni chápou. Takže kdo je pro hlasování? Udělejme to prosím elektronicky. Elektronicky. So that uh, so we vote. 17 so we vote on the Okay. So there's a clear decision. Takže je to jasné rozhodnutí, že budeme hlasovat o mandátu pro zahájení jednání. Takže hlasujeme o mandátu. Zahajuji hlasování. Je to přijato. Takže v každém případě blahopřeji panu Didierovi. And we continue by voting on... Uh, A budeme pokračovat eh, v hlasování o zprávě pana Velkena o, o eh, statutu soudního dvora. Avko jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Avko dva, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Avko 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A máme ústní pozměňovací návrh pana Čambaského. Budeme o něm hlasovat odděleně. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh ve dvou částech. První, eh, dva, první část pro, proti, zdrželi se, um, schváleno. Druhá část padá, takže pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Havko 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, um, zamítnuto, čtyři pro, proti, ověříme čtyři, prosím. Schváleno. Pro, proti, zdrželi se, já bych řekl, že je to zamítnuto, ale nevidím zřetelně vaše ruce. Takže ověříme. Schváleno. A nyní o zprávě, jak byla pozměněna. Schváleno. Na rozhodnutí um, zahájit vyjednávání. Dobře, bylo schváleno. Nikdo nemá námitek? Schváleno. Blahopřeji panu Velkénovi. Um, dále tady máme hlasování o přijetí mandátu o používání digitálních nástrojů a já tímto zahajuji hlasování. A bylo to schváleno. A tím eh, se dostáváme k další zprávě paní Hannibal kde máme čtyři hlasování o občanských aspektech mezinárodních únosů dětí. A všechna hlasování proběhnou elektronicky. Takže hlasujeme o prvním. Schváleno. Potom ta druhá věc, 15 schváleno. 16. Schváleno a 17. Končíme hlasování. Bylo to schváleno. Blahopřeji tedy paní Hannibal. A tím hlasování končí. Budeme pokračovat dalšími body na našem programu.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 So, we have the reporting back to the committee of... Máme tady um, podání informací o vyjednávání ke stanovisku paní Niebler o um, preventivním rámci restrukturalizace, o druhé šanci a opatření pro zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace platební neschopnosti a odložení. Paní Niebler bohužel dnes nemůže být mezi námi a proto mě požádala, abych eh, vám podal následující zprávu z trialogu který proběhl v úterý 27. Vyjednávací tým Evropského parlamentu byl povzbu, se cítil povzbuzený eh, změnou přístupu rady, která jasně byla ochotná přistoupit ke kompromisům, aby mohlo být dosaženo dohody. Některé obtížné otázky k vyvážení práv eh, zúčastněných stran a práv eh, pracovníků zatím ještě zůstávají, ale paní Nýbler má naději, že tato věc bude moci být eh, uzavřena během dalšího trialogu na plenárním zasedání v prosinci. Má k tomu někdo něco? Nemá, dobře. Budeme tedy pokračovat dalším bodem číslo 19. Já už jsem... Informace smlouvy na dodávku digitálního obsahu. Tady máme pouze pana Fose ze, ehm, ze zpravodajů. Rád bych udělal slovo panu Fosovi ke smlouvám na dodávku digitálního obsahu. Děkuji, pane předsedo. Proběhl trialog, který nás eh, během posledního zasedání nepřivedl příliš dále takže nemáme o čem informovat. Spřeme se o působnosti tzv. smart goods a zda to bude upraveno eh, v naší směrnici, anebo zda to bude ve směrnici o tangible goods. Musí to být ještě vyjasněno i s těmi otázkami, které souvisí právě s touto směrnicí eh, o hmotném zboží a budeme se také muset eh, postarat o tedy působnost a také pokud jde o ty luhuty a převrácení důkazního přemene mm, a těch souvisejících e, čísel roku, o tom nemám co říci. Pak tam zůstávají ještě dvě otázky k aktualizacím, ale příliš vpřed jsme se na minulém setkání neposunuli. Děkuji. Máte nějaké připomínky? Někdo další? Není tomu tak. Můžeme tedy pokračovat a podívat se na bod 20. Zde eh, jde o informace o vyjednávání k setkap. Já jsem uh, sám zpravodajem a chtěl bych vás poinformovat o tom, že pátý trialog k navrhovanému nařízení SATCAP proběhl zde v Evropském parlamentu ve středu 28. listopadu. Eh, usilovali jsme o dohodu k celkovému politickému palíčku, k otevřeným otázkám. Jde o působnost a míru principu eh, země původu, dále datum aplikace, eh, provádění přechodného období a, revizní doložku. Zásadní pokrok byl dosažen ve třetím trialogu, pokud jde o retransmisi a direct injection. Uh, a tady v podstatě jsme se shodli na tom, že se změní podoba nástroje, místo nařízení to bude směrnice a zásadní otázka země původu a toho rozšíření a zatím ještě je otevřená, pokud jde o e, novou formulaci e, článku 2 a úvodního ustanovení 9b k této věci. To e, proběhlo během pátého trialogu a tři všechny tři instituce se velmi blíží dohody, ale e, musíme ještě zapracovat na technické úrovni, abychom nalezli text, který bude nakonec přijatelný. A ten závěrečný krátký trialog byl nakonec přeložen na prosinec na 13. ve Štrasburku, e, kde bychom chtěli mít ten celkový balíček a tam by se vlastně vyřešily i ty dvě další poslední otevřené otázky. Předpokládáme, že se tak stane. Eh, tam asi k tomu nikdo nic nemá. Budeme tady pokračovat eh, bodem 21 a to je podání informací o autorském právu na jednotném digitálním trhu eh, a o té příslušné směrnici. Slovo má opět pan Fos. Děkuji, pane předsedo. Tady um, to zasedání bylo opravdu uh, velmi dlouhé na minulém trialogu a v některých bodech jsme se posunuli vpřed výrazným způsobem. Ovšem nejdůležitější věci jsou stále ještě otevřené, například eh, textový a datový mining a to rozšíření o alternativu 3a. Elvr je stále také ještě otevřený, to znamená to právo Eh, pro vydavatele tisku, potom ochrana výkonu, potom ještě 3C, value gap, tam jsme se zblížili, dohodli jsme se na určitých blocích, aby se nám podařilo zblížit to odlišná stanoviska rady a parlamentu. A tam jsme vycházeli z nejrůznějších směrnic a prohlášení, na základě kterých Evropská komise bude dále na textu pracovat a ten budoucí kompromis by měl představovat takovou střední cestu mezi oběma kompromisy. Dále jsme diskutovali o dalších otevřených věcích článku 14 a 15, kde jde o transparentnost, a o postup pro vylepšení vztahu mezi autory a držiteli práv. Jsou to v podstatě jenom drobnosti a my jsme se tam na tom do značné míry shodli, takže jsme se posunuli vpřed a máme také řešení k článku 9a. Rada tam něco doplnila, zatímco v našem textu to tak nebylo. A Eh, my jsme v té souvislosti dosáhli společného řešení v rámci bodu 7.1 a pokud jde o ten trialog, který proběhne příští čtvrtek, tak tam eh, se ještě chceme dotknout eh, těch velkých problémů, dotáhnout je do konce a já velmi věřím tomu v tuto chvíli, že se nám to podaří. Ehm, zdá se, že zbývající eh, členové výboru se k tomu nechtějí přihlásit. Zdá se, že to je tady pro dnešní den všechno. Příští zasedání výboru proběhne ve Štrasburku v pondělí 10. prosince. Začneme ve 21.15. Takže to bude noční směna. Děkuji za pozornost.